Okay, we start. No one from the secretary here? No? Okay. Herzlich willkommen. Happy... Srdečně vás vítám. Dnes jsou tady květiny a to z toho důvodu, protože máme hezké zasedání a ty květiny tady byly, jsou k dispozici pro nás. My máme skutečně plný pořad jednání, z toho chci začít eh, přesně. První otázka je přijetí pořadu jednání. Bod 17a je doplněn v našem programu. Je to výměna o usnesení COP16. Ta obsahově již byla vyjasněna, ale někteří kolegové poprosili o tom, aby došlo k výměně na toto téma. A za druhé poznámky pana předsedy. Dělení předsedy bude velmi stručné a bude se týkat stejného tématu. Víte, že před určitou dobou na základě diskuzí v Envy jsme vypracovali stanovisko, jak se zachováme vůči COP16. Paní Kopola vedla toto eh, zasedání, byli tam eh, všichni zástupci všech frakcí a tento kompromis byl vypracován všemi společně a byl jimi rovněž podepsán. Já jsem ho předal dál opět na výbor Envy a vycházím z toho, že logickým způsobem to bude dáno k hlasování. My diskutujeme nebo budeme diskutovat o tomto tématu z toho důvodu, aby jsme mohli podat ještě další vysvětlení. Jak již jsem řekl, bude to pod bodem 17a. Téměř bychom mohli přejít k dalšímu bodu jednání, to je směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011-2020, ale nemůžeme hned k němu přejít. My jsme měli několik takových diskuzních kol, ale Naposledy jsme byli trošičku pod časovou tísní a protože jsme byli pod časovým tlakem, tak eh, paní eh, Kolářská Bobinská řekla, že je ochotná o tomto tématu ještě dnes diskutovat. Z toho důvodu je jako první bod eh, k diskuzi na našem pořadu jednání. Ale paralelně s tím se konaly rozhovory mezi stínovými zpravodaji za prvé a za druhé e, mezi koordinátory. Jde o to, dokdy a jak je možno podávat kompromisní kompromisní návrhy. Víme, že existuje celá řada kompromisních eh, návrhů k této zprávě a mnoho kolegů má zájem na to, aby právě jejich návrhy byly předloženi. A paní kolegyně Kolářská Bobinská skutečně učinila velké penzum práce, tak aby jsme nemuseli hlasovat o Eh, stovkách návrhů, ale o několika. Ne v každém případě eh, to půjde bez politického hlasování, ale v okamžiku to vypadá tak, že se snažíme uzavírat kompromisy. Vím, že to znamená hodně, hodně práce. Paní kolegyně nyní sedí mezi námi, takže ji mohu předat pozvolna slovo. Prosím paní kolegyni Kolarskou Bobinskou, aby nás informovala o nejnovějším stavu věcí. Existují také obsahové poznámky a potom procedurální poznámky, kterým se vyjádřím já. Prosím paní kolegyni Kolářskou Bobinskou, aby se chopila slova. Děkuji za vaše milé uvedení. Ano, existují určité nejasnosti. A jsem ráda, že nám můžete vyjasnit harmonogram. Mám určité obavy, že komise požádala parlament o to, abychom předložili naši zprávu. A komise mohla vzít v úvahu naše stanovisko v závěrečné energetické strategii, ale i když jsme pracovali velmi usilovně a snažili jsme se maximálně se stínovými s kolegy a já sama, tak eh, naše zpráva bude odhlasována na plénu až po schválení komise. Takže navenek to bude vypadat, že bez ohledu na to, co řekneme v této důležité věci, tak prostě komise to nebude dbát. A my tady čelíme problému, který snad bude vyřešen. Komise bude nakonec schválí naši zprávu vlastně 12 hodin po rozpravě na výboru ITRE. Je to skutečně nešťastný signál, vnějšímu světu, že náš výbor a Evropský parlament jako takový nejsou bráni vážně a tuto situaci si skutečně nepřejeme. Pokud jde o některé body, jak víte, měli jsme 428 pozměňovacích návrhů k této zprávě, což znamená vlastně Deset pozměňovacích návrhů na každý odstavec. Takže každý odstavec této zprávy je vlastně určitým kompromisem. A proto vás žádám o vaše porozumění, protože kompromisy nezahrnují úplně přesné znění, ale hlavně určité myšlenky a věřím, že základní myšlenky budou zahrnuty. A Kompromisy musí také být eh, srozumitelné. My se snažíme o to připravovat legislativu pro lidi, nejenom pro nás. Takže jsme museli vlastně přizpůsobit text tak, aby byl srozumitelný, čitelný. Když jsem uspořádala první kolo jednání se stínovými zpravodaji a musím říct, že to bylo velmi plodné a velmi slibné co se týče konečné zprávy. Máme tedy jeden týden na to, abychom dosáhli schody na kompromisech a to je skutečně mimořádně krátká doba. Konečné kompromisy by měly být uzavřeny příští týden. Prozatím vidím velmi málo bodů, které by byly rozporné a odlišné skutečně představující úskalí. I tam se pokusíme o kompromisy a pokud ne, tak eh, zřejmě bude třeba hlasovat. Jedna z věcí, která vyvolává tyto konflikty, je otázka jaderné energetiky. A to je, na to jsou evidentně různé názory v EPP, ale také v dalších politických skupinách a musíme nalézt určitý kompromis. Jak už jsem řekla, je to velmi důležitá otázka pro energetický mix v každé zemi a budeme se zabývat kompromisem a věřím, že se nám podaří dosáhnout takového kompromisu. Druhá věc, která je dle mého soudu problematická, jsou závazné cíle energetické účinnosti. To je otázka velmi těžko přijatelná pro některé členy našeho výboru, pro některé země. Je to otázka velmi debatovaná. A můj návrh je, aby všechny pozměňovací návrhy, které se týkají tohoto tématu a které po mně žádají, abych to zahrnula do své zprávy, by měly být přesunuty do zprávy pana Bensna, což je věc, která je projednávána souběžně s mou zprávou a soustředuje se výlučně na energetickou účinnost. Takže neotvírejme v mé zprávě tuto diskusi a soustředíme se na závazné cíle. Je-li to klíčové pro Není to odložení toho konfliktu, ale hlavní důvod, proč to požaduji, je, že zpráva, která se týká dalších deseti let energetického plánování, by se měla soustředit na hlavní politické výzve, na hlavní směry a nikoli na velmi důležité, ale poměrně konkrétní specifické otázky. Další bod, který je obtížně přijatelný pro některé a také obtížný v jednáních, je financování. Energetika je oblastí, kde je nedostatek investicí, ale současně je třeba velké angažovanosti z hlediska finančního. Všichni tvrdí, financujeme tohleto a pošleme peníze sem, podporujme toto a tak dále a tak podobně. A bude třeba uvažovat udržitelnějším způsobem o finančních otázkách. A v neposlední řadě otázka, která je důležitá pro předsedu Buska. Pokud eh, směřujeme ke společnému trhu, ke společenství a komunitách metodách, tak i v energetice měli bychom podporovat právě tyto skupiny pro společný nákup. Členské státy ne, nejsou schopni asi vždy do toho vstupat, ale tady bych uvítala vaše příspěvky. Pan Svoboda navrhl právě tuto záležitost. Jinak se snažíme zahrnout maximum pozměňovacích návrhů do kompromisu. Ale existují speciální zájmové pozměňovací návrhy v textu k konkrétním otázkám, a my jsme se snažili sloučit tyto odstavce pod jedno zastřešení. A naleznete tyto pozměňovací návrhy právě pod tím společným názvem nebo pod společným označením. Když se kolegové podívají na pozměňovací návrhy právě nyní, tak uvidí, které přinášejí něco zprávě a které by mohly být staženy. Jeden nebo dva nebo tři. Máme tedy ještě jeden týden na práci a věřím, že dosáhneme velmi kvalitního kompromisu a já chci zejména poděkovat našim poradcům a pracovníkům sekretariátu, našim kolegům kteří v této dramatické časové situaci pracují velmi usilově a chci se omluvit s tím správem, že tak moc na ně naléhám. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně, z celého srdce za vaše informace a za druhé vám také děkuji za práci za stížených podmínek. Jako první stínový zpravodaj bude hovořit pan kolega Rode. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Bobinské za velice vstřícný postoj při zpracování této zprávy. Je to velice složitá záležitost, protože je předloženo hodně pozměňovacích návrhů, ale do posud jste vykonala dobré práci. Já si myslím, že opravdu se nám podaří vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy. My se zaměřujeme hlavně na financování, e, výzkum a rozvoj a také obnovitelné energie. Já bych také byl rád, jestliže by se e, zpráva zaměřila především na trvale udržitelnou a zelenou energetiku. Já nemám obavy, nejsem znepokojen obsahem zprávy. Jsem znepokojen změnami harmonogramu, které oznámila komise, tak jak jsem to pochopil já a tak je o čem hovořila také paní Bobinská, co považuje za problém. A proto to já nyní budu hovořit německy. Já si myslím, že je totálně neakceptovatelné, aby komise nyní změnila tento časový postup. Jestli tomu skutečně je tak, že komise svou energetickou strategii hodla zveřejnit 27. října. Já doufám, že toto není správná informace, ale jestliže je správná, pak navrhuji, aby náš předseda napsal komisi dopis a sdělil, že takovýto postup je pro parlament a pro ITRE neakceptovatelný. Ale možná, že to může pan předseda okamžitě vyjasnit. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego místopředsedo. Já se vám pokusím odpovědět poté, co jsme již o tom hovořili ve Štrasburku, tak jsem také hovořil s komisařem. Pan Ettinger mi tenkrát slíbil, že toto se stane až 3. listopadu. To je první skutečnost a tím se situace kapku zlepšila. A včera předevčírem jsme dostali informace, o kterých jste se zmínil, že to je na pořadu dne komise 27. A já jsem toto stejně jako vy nepovažoval za to, že to je v pořádku, protože když člověk udělá sliby, tak je dotržuje. A proto jsem jim okamžitě hned napsal a dotazoval jsem se a včera jsem dos dostal informace z kabinetu Ettingera, že to musí být na programu 27., protože 3. listopadu je zelený týden pro komisi ale že to bude zveřejněno až později, e, pravděpodobně až 9. A s tím já nyní počítám. A toto je naše výchozí situace. Pokud se toto změní, pak budeme muset také vyvodit důsledky pro náš postup a také pro otázku, jak se k komisi postavíme, protože si myslím, že už jsme se trošku pod časový tlak dostali a my jsme dospěli k řešení, tedy k začátku listopadu a doufám, že tato, toto bude také dodrženo. Konec hlášení. A jestliže by se to mělo změnit, tak musíme zvážit, jak budeme postupovat a musíme se o tom poradit. A nyní paní Zavela, stínová zpravodajka. Chtěla bych především říci, že s, paní, s panem Budikoferem a Tokalou jsme navrhli nové úvodní ustanovení. Ale než se pustím do podrobností, chci poblahopřát a poděkovat paní Bobinské. Odvedla skvělou práci na tématu, které je skutečně strategické. Je to věc nesmírně důležitá pro Unii a pro občany. Blahopřeji tedy, děkuji paní Bobinské. Pokud jde o naše návrhy s panem Burtikofrem a Cukalou jsme navrhli nové úvodní ustanovení, které komisi připomíná že komise vyjádřila úmysl nechat eh, provést studii pro akční plán. A to jsme chtěli navrhnout jako úvodní ustanovení. V odstavci 4 z důvodů logických jsme zavedli termín střednědobě, tedy říkáme, že máme tedy krátkodobé akční plány. A abychom byli logičtí, tak bychom měli hovořit o střednědobém výhledu. K odstavci 28 na závěr. Je zde uvedeno, Hovoří se o, o regionálních skupinách pro obnovitelné energie, které by mohly časem vzniknout. Já bych chtěla být realistická. To je věc, která by měla být spíš v dlouhodobém výhledu než střednědobém. V řadě z našich dokumentů musíme být realističtí, pokud máme mít skutečné regionální trhy pro obnovitelné zdroje energie. Musíme být realističtí a tady navrhujeme, abychom spíše hovořili o dlouhodobém a ne střednědobém výhledu. Na poslední řádce eh, odstavce 28. Poslední doplnění se týká bodu 32, kde je řeč o energetickém společenství, které by se mělo rozšířit na další subjekty, na Blízký východ a podobně. Já chci připomenout vámi kolegům, že minulý týden ve Štrasburku pan komisař Ettinger na plénu potvrdil velmi jasně, že zdůrazníme země, které produkují zdroje energie zmínil Katar a Blízký východ, takže v odstavci 32 navrhuji, abychom doplnili následující větu. Rozšíření energetického společenství na dodavatele z řad zemí Blízkého východu a Perského zálivu. Děkuji. Děkuji vám pan Jung dostává slavu. A to z toho důvodu, protože přijdou na řadu ti řečníci, kteří byli jako první na seznamu. Kolega Mok a potom další. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Dovolte, abych se připojil k předřečníkům, a to z dvojího důvodu. Za prvé, se to týká postoje komise, který se mně zdá být eh, neakceptovatelný, protože my jsme chtěli také pořádat odbornou eh, konferenci, ale eh, my jako parlament bychom neměli tu odpovídající roli, kterou bychom měli hrát, ale měli bychom ji mít, protože se zde jedná o strategickou otázku. A druhý bod, kde souhlasím s předřečníky, je, že situace paní zpravodajky je nesmírně komplikovaná, protože existuje eh, velmi komplexní téma a hodně, hodně pozměňovacích návrhů. Paní zpravodajka řekla, že by bylo dobré, kdyby některé pozměňovací návrhy mohly být staženy, že by to možná byla ta největší pomoc pro ní ale já jí chci pomoct spíše takovým způsobem, že se budu zasazovat o ty návrhy, které jsem předložil. Chci se zabývat jednak otázkou vytvoření pracovních míst. Ta zpráva poukazuje na to, že v, noučí, v novém rozpočtovém řízení bychom měli počítat s větším objemem zdrojů, které by byly hlavně určeny pro investice, ale zároveň také pro vytvoření nových pracovních eh, příležitostí. Další věc je oživení hospodářství. Když hovoříme o oživení hospodářství a o energii, tak si myslím, že bychom neměli zapomínat na eh, problematiku vytvoření nových pracovních míst. Pozitivní ve zprávě je to, že je skutečně odvážná, protože jmenuje konkrétně některé investice, jako například Nabuko, a to je věc, se kterou souhlasím. Ale u druhého přeskumu nesmí to jít k tomu, aby jsme ztratili cíle se zřetele. To by znamenalo totiž vyslání určitého signálu a já jsem přesvědčen, že bychom měli být konkrétní a Jedná se o propojenou energetickou síť, jedná se o středomořskou síť, potom se jedná o propojení elektrické sítě a plynové sítě a o celou řadu takovýchto úmyslů. Ale možná, že bychom je neměli vypočítávat všechny, ale v každém případě alespoň některé z nich. A třetí věc, to jsou pobídky na trhu. Je důležité, abychom rozšířili jak zdroje, tak prostředky. Souhlasím s tím, že určitě nebude dostatek zdrojů z Evropské unie, což znamená, že musíme dát určité pobídky na trhu. A další cíl spočívá v tom, že členské státy by měly zharmonizovat pobídky pro trh, ať už formou daňových eh, pobídek, daňových úspor nebo jiným způsobem. To všechno by přispělo k efektivitě energetického trhu v Evropě. A potom Otázka schvalování obnovitelných energií. To určitě není cílem této zprávy zabývat se tím podrobně, ale e, v každém případě si myslím, že e, v kapitole, která se zabývá o energetic, obnovitelných energií, bychom skutečně se měli zabývat e, závislostí Evropské unie na importech, jako například eh, plynu. A možná, že by bylo dobré, kdyby členské státy provedly určitou harmonizaci povolenek pro obnovitelné energie a měly by navzájem sdílet nejlepší osvědčené postupy protože v některých zemích je zapotřebí 40 nebo 50 eh, takových povolení, než eh, dojde k realizaci takovéhoto projektu. To bylo všechno k těm projektům, k eh, těm poslancím návrhům, které jsem předložím a doufám, že se objeví ve zprávě. Děkuji vám. Děkuji vám srdečně a ještě pan Šimanský jako stínový zpravodaj. Děkuji vám. Já se připojuji k předřečníkům. Chci se připojit k nespokojeným, protože je velice pravděpodobné, že naše zpráva vůbec nebude mít žádný dopad na sdělení komise. My jsme zahájili své práce velice záhy před sdělením komise a denní tím pravděpodobně nic nedocílíme. Bylo předloženo hodně pozňovacích návrhů, hodně poslanců chce ovlivňovat strategii Evropské komise. Já proto žádám pana předsedu, aby byly všechny lhuty dodrženy tak, aby byl vyslechnut hlas parlamentu. A já se také domnívám, že tato zpráva je dobrý začátek. Naše frakce předložila hodně pozňovacích návrhů. Já se domnívám, že můžeme počítat s mnoha kompromisními návrhy. Jedná se také o to, že také musíme v budoucnosti zohlednit spotřebitele a jde o to, aby tato energetická politika byla dobrá pro spotřebitele, je také důležité, aby tato politika, tak říkajíc, bojovala o své konzumenty. A také ještě další dobrá věc. Potenciál jaderné energie nejedná se pouze o nízké emise, které jsou spojené s tímto druhem energie, a já se domnívám, že bychom se na toto měli zaměřit a také bychom měli být vyslyšeni. Pan kolega Karinc. Děkuji. Chci poblahopřát paní zpravodajce k velice skvěle odvedené práci. Bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů, ale někdy to bývá ještě více, takže si myslím, že paní zpravodajka se tím již probere. A chci zdůraznit jeden aspekt této zprávy, který, kterou považuji za velice dobrou, a to je význam dokončení propojené v fungující sítě, to znamená mezi eh, elektrickou a plynovou sítí. Jde o to, abychom ukončili izolaci určitých zemí, ale daleko důležitější je, když myslíme na současnou krizi, tak jakou legislativu bychom měli schválit, která by zlepšila ekonomickou situaci v členských státech. Takže jde o to, abychom všude ve všech oblastech podpořili uh, volnou hospodářskou soutěž a konkurenci, protože toto také sníží ceny pro spotřebitele. A energetika tady není nějakou zvláštní oblast. Je třeba vytvořit jednotný energetický trh v Evropě a předpokladem pro tento jednotný trh jsou sjednocené společné sítě. A cílem tohoto trhu by bylo, aby nabídnul co nejlepší služby na, za co nejnižší ceny konečným koncovým spotřebitelům. Tato zpráva se také v mnoha bodech touto záležitostí zabývá a my jako parlament bychom toho, toto měli také podpořit a snažit se o vytvoření společné sítě tak, abychom měli předpoklad pro otevřený energetický trh v Evropě. Děkuji vám srdečně. Další má svého kolega Gerek. Dziękuję bardzo. E, bardzo trudny. Děkuji. Děkuji. Návrh zprávy paní Bobinské je v skutku komplikovaný. Je to ale poput z naší vlastní iniciativy. A zdá se, že v rámci návrhu jsme víceméně už projednali vše. ale jedná se zde o určité votum nedůvěry, protože se snažíme vylepšit to, na čem jsme se předtím shodli. Život se odchyluje od teorie. V posledním energetickém a klimatickém balíčku jsme zjistili, že uhlí bude hrát ještě dlouhou dobu velkou roli při výrobě elektřiny. Uhlí je ale určitou překážkou, protože my nechceme používat pouze jednostranně technologii CCS, ale chceme používat také různé konverze. Já dílem souhlasím s tím, že detaily by mohly být vyřešeny ve zprávě pana Benta. Když se podíváme na hrubou účinnost, tak můžeme hovořit o 70, 80%. Když chceme mít nové zdroje, tak musíme mít třeba k zapotřebí, musíme mít také zapotřebí odpovídající zásobníky. A můžeme mít takovéto zásobníky také pro plyn nebo pro jiné druhy surovin, jako například pro uhlí. Nám jde o to, že se nejedná o legislativní usnesení a tím pádem můžeme ještě lecos poopravit. Tento balíček ten byl napsán v důsledku traku e, z frakce zelených. Oni byli toho názoru, že COP15 je něco velmi důležitého e, pro Evropu a Evropa musí dokázat, jak je možno snížit emise CO2. Ale pak nastalo období krize a energetickou krizi máme e, před dveřma v Polsku, protože energetika v Polsku se zakládá právě na uhlí. Z toho podporuji svůj pozměňovací návrh. Děkuji vám a pan kolega Svoboda. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat paní Bobinské za její práci. Je skutečně obtížně navrhovat obecnou strategii, protože celá řada návrhů sleduje specifické zájmy. A dávám kolegyni za pravdu v tom, že některé věci by se měly dát do specifických usnesení. A my v zásadě všichni jsme stejného názoru, že chceme mít nízkouhlíkovou technologii, ale to se vykládá eh, v každé zemi, v každé zemi trošičku jinak. Samozřejmě v Rakousku se bude více využívat eh, síla z vodních elektráren než v jiné zemi. Co se týče snižování CO2, tak určitě musíme eh, získat určitý pokrok. Pan kolega Klik hovořil o tom, že nemá cenu, abychom neustále žádali nové peníze z evropského rozpočtu, protože rozpočtový výbor to skutečně potom odmítne, protože se nachází ve velmi úzké zašněrovacím korzetu. Takže měli bychom všichni skutečně zkrátit rozpočet. Například eh, nizozemská vláda chce příspěvky zkrátit o polovinu do této oblasti, takže na veškerá přání budeme asi moci zapomenout. A teď k poslednímu bodu. Paní zpravodajka hovořila o společenství energetickém společenství Evropy. My máme Lisabonskou smlouvu a já neustále zjišťuji, že experti a politikové na národní úrovni říkají, že potřebují určitou eh, páku k tomu, aby došlo k zesítění a aby se tak vyrovnali také i udržitelné energetické zdroje. Znamená to teda propojení do sítí a také vytvořit určitou konkurenci vůči Rusku, vůči Číně, vůči kavkazským zemím. Čili vše hovoří proto, aby my v Evropě jsme měli jednoznačnější energetickou politiku, která by nás více propojila ta energetická politika musí mít větší význam, než tomu bylo doposud. Já jsem hovořil s Mario Montem eh, kvůli eh, dokončení vnitřního trhu a on řekl, že ostatní, například Rusko a nebo jiné země, které eh, provozují určitou mocenskou politiku, nemají takové možnosti jako my, ale když využijeme tuto zesílenou energetickou politiku, tak se zvýší také naše váha. A i například plynárenské podniky, ty by měly postupovat společně, tý, co se týče bezpečnosti dodávek a cenové politiky. Já jsem si vyslechl také komisaře Ettingera, ten eh, se snaží pragmaticky postupovat. Jistě má pravdu, ale Pomocí zprávy paní Bobinské bychom mohli vyslat určité signály v tom směru, že se neuspokojíme s tím, čeho jsme docílili, ale že budeme žádat více samozřejmě vše s ohledem na Lisabonskou smlouvu. Musíme se snažit posílit evropskou dimenzi energetické politiky. A já si myslím, že pan předseda Busek to jistě také podpoří. A těší mě, že paní kolegyně Bobinská o tom hovoří otevřeně ve své zprávě. Některé věci nemůžeme do této zprávy zapojit, protože zacházejí příliš do detailů ale domnívám se, že lidé pracující v energetické v Evropě chtějí skutečně více Evropy než dosovat, protože když nebudeme mít větší koordinaci eh, v Evropě, tak se budeme špatně prosazovat vůči Evropě. Pan kolega Mezaros jako další. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo chci zdůraznit, že tato zpráva je mimořádně důležitá. Společně s dalšími třemi kolegy jsem předložil pět pozměňovacích návrhů a doufám, že budou do zprávy zapracovány. Velice si vážím pan, snah paní Bobinské o úspěch této zprávy. My potřebujeme novou strategii pro nové desetiletí, která bude zdůrazňovat účinnost energií, také bezpečné zásobování a společný energetický trh. Hovoříme-li o energetické politice, pak musíme vidět, že ne pracujeme pro dnešní, ale především pro budoucí generace. Proto je třeba také provádět výzkum nízkouhlíkových technologií. Chci zde zmínit projekt ITER všechny formy nízkouhlíkových technologií, včetně jaderné technologie, je třeba také zkoumat. Princip solidarity také musí být zapracován do zprávy, protože je mimořádně důležitý. Není to pouze v zájmu několika států, ale celé EU. Projekt Nabucco musí být zachován, protože povede ke snížení závislosti na dovozu z Ruska. Děkuji, pan kolega Balšitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat e, noriu padėkoti. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji paní zpravodajce za velice perspektivně laděnou zprávu. Skutečnost, že bylo předloženo více než 480 pozměňovacích návrhů, svědčí o tom, že je to důležitá zpráva, nebude snadné dospět k kompromisu. Já souhlasím s panem Svobodou, který řekl, že je na čase, abychom u energie se snažili o více Evropy. My se často přeme o některé věci celá léta, ale pak by měly následovat skutky. Bohužel na poslední schůzi výboru jsme neměli dostatek času, už jsem se chtěl vyjádřit minule. Já se chci vyjádřit ke smlouvě mezi Polskem a Ruskem o pokračování ja- výzkumu Jamalu až do roku 2040. To to znamená, že jsou stanoveny podmínky a tarify na dalších 35 let. A proto se ptám, zdali toto je správné, zdali to odpovídá naší strategii, zdali je takto zdali takto je možno zabezpečit energetické zdroje za rozumné ceny. Ale já si myslím, že EU už by se neměla držet stranou. Nejdůležitější otázkou je dnes, aby Evropa hovořila s dodavateli z třetích zemí jedním hlasem. Souhlasím i s kolegou, který řekl, že jednotlivé energetické ostrůvky izolované země si musí, se musí propojit. My jako parlament musíme se k tomu vyjádřit a víc než rok jsme se dohodli na určitých aspektech a také skupina pro nákup plynu, to je dobrá věc, je to první krok při jednání s dodavateli z třetích zemí. A tato nákupní skupina skupina by také mohla přispět k vytvoření strategie. Jestliže souhlasíte, ještě se hlásí o, o slovo osm lidí a pak bych chtěl ukončit eh, seznam řečníků kolega Vidal Kvadras. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat paní Bobiňské, protože předložila zprávu, která má velkou cnost, je vyvážená, úplná a naprosto logická. Její text je dobrým východiskem, aby snahy parlamentu a našeho výboru byly koronovány úspěchem. Neměli bychom předkládat pozměňovací návrhy, které budou zlomem vůči textu paní zpravodajky. Já jsem předložil čtyři pozměňovací návrhy, které se drží tohoto uvažování. Upřesňují text, poskytují určitá vylepšení, ale nemění drasticky, nezbavují podstaty základní návrh paní Kolarské Bobinské. Všechno ostatní by bylo chybné. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, pane předsedo, a konstatuji, že některé pozměňovací návrhy jsou problematické. Některé jsou motivovány příliš eh, nacionální, národní vizí. A jiné návrhy se nechávají unášet utopiemi. Jiné pozměňovací návrhy, jak už jsem řekl, zavádějí témata, která nekorespondují s tématem této zprávy. Většina členů našeho výboru projevili smysl pro odpovědnost a realismus. A bylo by třeba pracovat s paní zpravodajkou ve snaze dosáhnout kompromisních návrhů, které by byly rozumné a kde by se poznali všichni, kde by všichni mohli ustoupit a něco získat konstruktivním způsobem. Zamesme utopy a národnímu vizionářství. To bude klíč k úspěchu u této zprávy, která je zcela relevantní, protože stanoví hlavní strategické směry pro energetiku, pro energetiku, která je společná. Pokud se budeme držet eh, tohoto zaměření, které zcela skromně zde navrhuji, věřím, že dospěme k cíli. Kolega Weber. Kolega Weber. Já bych chtěl poblahopřát paní Bobinské, přeji mnoho odvahy, aby čelila smršti pozňovacích návrhů a představa Evropského energetického společenství již eh, existuje několik let a tato zpráva je toho důkazem. Avšak nová evropská energetická strategie musí obsahovat i sociální část. A dnes na našem kontinentu přes 50 milionů Evropanů nemají přístup k základnímu pohodlí, protože nemohou hradit účty za energii. Dochází ke skutečnému zlomu v každé zemi a v celé Unii a je třeba tomu čelit i v tomto návrhu. Směrnice plyn a elektřina z roku 2003 a 2009 obsahují, jak připomínám, povinné ustanovení o sociálních cenách pro ty nejchudší. Avšak tyto směrnice jsou dodržovány jen v deseti členských státech z 27. Vzhledem k této situaci můžeme, podobně jako ministři energetiky schromáždění zde v září, odkázat každý členský stát k národní situaci a vyzývat k národním řešením já si za sebe myslím, že Evropská unie musí na této úrovni zasáhnout a pakt stanovující národní cíle pro ústup energetické chudoby je nutný. A tento sociální rozměr energetické politiky nad rámec toho, co řekli kolegové o tématu, tedy postupu k Evropskému energetickému společenství, tak tato sociální menze musí být také vzata v úvahu. Kolega Heckmark. Kolega Heckmark. Děkuji, pane předsedo. Dvě úvahy. Eh, jedna úvaha týkající se postupu. My jsme diskutovali o sdělení komise. Musím říct, že to je takové prapodivné. Ve skutečnosti bychom měli k tomu přistupovat, že je nám líto jich, protože oni nebudou vědět, nebudou znát náš názor. A po tom, jestliže se jedná o legislativu, tak stejně rozhodnutí budeme dělat my. Takže my bychom měli být pevní v prezentaci výchozí situace, naší výchozí situace. A za druhé, tak jak se píše ve zprávě, a já také chci paní zpravodajce k této zprávě poblahopřát. Zpráva je mimořádně dobrá. Takže ještě jednou sítě a to propojení. Toto jsou předpoklady pro společnou energetickou strategii. Zde my nemůžeme nic dělat, když nebudou evropské sítě lépe propojeny a celá celoevropská síť nebude fungovat. Toto bychom měli zdůraznit ještě více. A protože toto je také předpoklad pro využívání externího aspektu energetické strategie a také je to předpoklad pro využívání nových energetických strojů, proto se domnívám, že projekt Nabuko je důležitý a musí být také vyzdvihován. Také chci zdůraznit, že je nutné, abychom hovořili o jaderné energii, protože ta bude mimořádně důležitá pro naši energetickou nezávislost. A abychom měli eh, nízkouhlíkové technologie a energetiku. A já si myslím, že nemůžeme mít energetickou strategii, která by se nezmiňovala o jaderné energii. Kotonas. Děkuji, omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Děkuji paní Kolarské. Byla to skutečně výzva se vyrovnat s pětisty pozměňovací návrhy, ale myslím, že kompromisy, které jsme dostali, jsou včera večer, jsou dobrým základem pro další práci. Když se vrátím k otázce komise, myslím, že to je skutečná provokace, protože ze strany komise není potřeba o tom hlasovat koncem října. Hlasování v listopadu, to znamená, že by to mohlo být stále předloženo Radě ministrů energetiky. Já jsem na začátku vysvětlil, začátek listopadu je tady eh, termín v komisi. Já věřím, že my všichni budeme jednotní a řekneme, podívejte se, komise má prostor v tomto směru. A měli bychom to říci úplně jasně. Pokud je o obsah, někteří kolegové zde argumentovali novou strategii. Já se domnívám, že jedna z klíčových otázek, které musíme v této zprávě zdůraznit, je realizace stávající legislativy. V roce 2008 a 2009 jsme měli nový energetický balíček pro trh plynu a elektřiny, nová směrnice o zabezpečení dodávek v oblasti plynu, máme takzvaný klimatický balíček, máme směrnice o stavnictví. Takže takže v zásadě vlastně snížíme poptávku po energiích do roku 2050 a budeme mít více zdrojů. Takže skutečnou výzvou pro Evropu, abychom se dostali k energetické bezpečnosti, je v zásadě realizovat to, co bylo rozhodnuto na evropské úrovni. A potíž je v tom, aby to na národní úrovni bylo realizováno. A politika pro bezpečnostní bezpečnost, účinnost, obnovitelné zdroje a vnitřní trh, i to je v, v objemech ty největší stavební kameny, abychom se dostali ke klimatické bezpečnosti. A kromě této realizace vidím pět klíčových otázek a ty jsou ve zprávě. To je otázka infrastruktury, a to, tady je scházející vazba s interním trh, s větším trhem a bezpečností. Otázka plynu. Premiéři se setkají v únoru, aby hořilo o energetické bezpečnosti a pokud tam nebude dokument od komise, aby jaké jsou dopady tedy and also to have at least a first assessment of all the studies. So Cambridge... Takže Cambridgeská univerzita nám předloží za tři týdny studii o plynu a, a otázka energetické bezpečnosti a vnímání energetické bezpečnosti je důležitá země pro východní Evropu. Společné úsilí v tomto směru pan Vilmoj má pravdu. Musíme poskytnout větší ochranu spotřebitelům. Budeme i nadále tlačit na konkurenceschopný trh, protože i to schází. A já jsem trošku překvapen pozměňovací návrh 95 pana Royla, pana Lange a Goebbelse, kteří volají po odložení veškerých nových iniciativ, pokud je o konkurenceschopnost. A nevím, zda došlo k chybě v pozměňovacích návrzích při harmonogramu, ale pokud nebudeme mít novou politiku do roku 2018, by znamenalo, že v tomto legislativním období a v dalším vlastně nebude žádná nová iniciativa. A My víme, že jsou tu velké nedostatky na trhu, takže já vás vyzývám, abyste se drželi našeho původního návrhu. Pokud je o rozpočet, vězte, že nastane tvrdé jednání s, čen, s členskými státy, dostaneme prostředky na energetiku, ale pokud budeme přidělovat prostředky, které vyžaduje projekt ITER, tak vlastně dojde k alokaci 90% veškerých energetických rozpočtů na jediný projekt. Měli byste to vědět. A to je věc, kde bychom eh, měli o tom ještě jednat. Poslední věc. Eh, milí příteli Alecho, zmínil jste určité utopické vize. Nevím, zda to bylo tak myšleno. A také to souvisí s energetickým společenstvím. IAEA, e což není zatím eh, organizace, která by se nějak byla, která by byla nějak zelená, tak má za cíl 70% z, eh, z, od monitoring zdrojů, 35% v roce 2020 a pokud jde o větrné zdroje, budou také obsaženy do tohoto návrhu a energetické společenství bude mít smysl, pokud se bude opírat o účinnost, o obnovitelné zdroje, o plyn a také protože v oblasti eh, u jádra máme Evropskou smlouvu, takže musíme být seriózní, musíme skutečně říci, co v tom společenství chceme. Děkuji mnohokrát. Kolegin Podimata. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce paní Bobinské za vynikající práci. Jde skutečně o významnou práci a já si myslím, že musíme udělat maximum, abychom se ujistili, že úloha Evropského parlamentu a našeho výboru v oblasti energetické bezpečnosti EU, že tedy naše stanoviska budou vyslyšena, bude jim nasloucháno a budou přijímána Evropskou komisí i radou. A chci vám také popřát mnoho odvahy, abyste se vyrovnali s eh, obrovským množstvím pozměňovacích návrhů, které podtrhují význam smlouvy, význam zprávy, na které pracujete a já souhlasím s panem Vidal Kvadrasem, když tvrdí, že bychom měli zamezit etnocentrickému přístupu. Zamezme tomu, abychom upadli do chování rady. Nemějme utopický přístup. Souhlasím s tím. Na druhou stranu bychom měli mít ambiciozní cíle protože hovoříme o energetické strategii Evropské unie pro deset let dopředu. Tato nová strategie energetiky by měla zapadnout do kontinuity z minulostí. Důležité je rozpoznat slabiny současné legislativy. Řada kolegů to zmínila. Jde o rozpoznání chyb a slabin minulosti abychom vypracovali návrhy do budoucnosti na základě strategických cílů Evropské unie v oblasti energetiky. A je to v Lisabonské smlouvě obsaženo. Tedy bezpečnost zásobování, konkurenceschopnost evropské ekonomiky a ochrana životního prostředí i boj proti klimatickým změnám. Pokud budeme všichni souhlasit se strategickými cíly, které jsem zde popsala, a to jsou cíle, které by nás měly sjednocovat, tedy na tom základě naše politické priority pro budoucí léta by měla posloužit těmto cílům. Což znamená, že naše politiky by měly přispívat k tomu, abychom se postupně distancovali od fosilních eh, zdrojů energie a měli bychom nám více bát eh, aspektu související s životním prostředím. My jsme schválili nedávno příslušný balíček. Chceme rovněž eh, posílit bezpečnost zásobování energiemi, chceme snížit naši závislost na dovozu energie z třetích zemí. A další významnou prioritou je zlepšení a rozšíření komunitárních fondů, které se právě týkají dosažení těchto cílů, cílů strategických pro Evropskou unii v oblasti energetiky. A také bude třeba přikládat význam hledání nových nástrojů financování. Pro financování projektů, které umožní prosazovat evropský záměr. To se může týkat infrastruktury a předseda Barroso nedávno řekl. Hovořil o eurobondech na projekty v oblasti energetiky. Jedná se o komunitární projekty a energetické projekty by mohly patřit do této kategorie. Je třeba vyčkat na prohlášení Komise o energetických sítích a další velká priorita z hlediska naší strategie musí být eh, určitě v souvislosti s modernizací a s kvalitněním sítí, protože elektrické sítě jsou naprosto základní. Musí umožňovat eh, také šíření obnovitelných zdrojů a je třeba také uvažovat o zavedení inteligentních sítí. O tom se hovořilo ve zprávě paní Bobinské a to jsou prvky, které podstatně přispějí k dosažení eh, cílu energetické účinnosti. Konečně bych chtěla říci, že co se týče eh, vnějších aspektů u energetiky, myslím, že to je velmi důležité. Evropský parlament by měl tuto věc zdůrazňovat. Eh, parlament může trvat na tomto bodu mnohem spíše než Rada z evidentních důvodů. Evropská unie musí hovořit jedním hlasem v oblasti energetiky, zejména co se týče vztahu s třetími zeměmi. Musíme podporovat politiku diverzifikace zdrojů energie, aniž bychom si vzájemně konkurovali. Jeden příklad, myslím, že se shodneme na významu jižního koridoru. A prosazujme tedy všechny projekty, které spadají do jižního koridoru. A ten projekt, který bude rychlejší, tak bude vlastně podporován. Neměli bychom říkat, máme Nabuko, nemůžeme si ten luxus dovolit. Měli bychom zamezit vnitřnímu soupeření. Neměli bychom se snažit konkurovat s dalším zemím, jako je Rusko. Měli bychom posílit bezpečnost našeho zásobování. Nejde o to se pouštět do konfrontace a do konfliktu se zeměmi, které jsou zdrojem energie. Tím spíše, pokud jde o Rusko. Paní kolega Ulskok. I já bych se chtěla omluvit, že jsem nepřišla včas. Chci poděkovat paní zpravodajce za vykonanou práci během krátké doby. Jako stínová zpravodajka za socialistickou frakci v parlamentu se domnívám, že máme velice dobré podmínky pro dosažení kompromisu, což je rozhodující pro dosažení pozitivního výsledku. Některé z nejvíce důležitých bodů, které jsou ve zprávě dobře zpracovány, jsou myšlenky účinnosti energii, Máme zde perspektivu ze strany trvalé udržitelnosti, ze strany eh, spotřebitelů a také sociální perspektivu. Efektivita energie, to zní krásně, ale my víme, že tady existuje politická jednota, že na účinnost se především musíme zaměřit. To, my to, co potřebujeme nyní, my musíme tlačit na ony evropské země, které účinnost energií neberou příliš vážně takže my musíme také tyto země podporovat v jejich dalších snahách. Je třeba dalších investic, aby se dosáhlo výsledku. Je třeba jednat pragmaticky a opravdu energetická účinnost to je konkrétní a důležitá záležitost. Z hlediska klimatu a trvalé udržitelnosti tak tady máme obavy, že by tady mohl být jakýsi utopický pohled, ale to neznamená, že bychom vítali pouze staré energetické zdroje a všechno nové by byla utopie. Já si myslím, že musíme zde postupovat dlouhodobě. Musíme se dívat za rámec strategického plánu. My na co se musíme zaměřit. Nesmíme se zaměřit pouze na dnešní situaci a musíme se zaměřit především na budoucí využívání obnovitelných zdrojů. To, co se zdálo být utopí před 20 lety, je dnes skutečností. Takže já se neobávám několika utopických myšlenek v této zprávě. Já si myslím, že nesmíme zůstat být zachyceni v současné realitě a musíme se dívat do budoucnosti. Diversifikace, ano, my potřebujeme různé energetické zdroje, musíme vyzkoušet si nové možnosti, musíme také investovat do nových energetických zdrojů. A také pro naši frakci je mimořádně důležité zaměřit se na spotřebitele. A proto se musíme zaměřit na konkurenci. Tady je tak malá transparentnost a tak velké peníze. Členské státy bývají často v rukou velkých energetických společností, protože členské státy prostě nejsou schopny vyjednat pozitivní výsledky a nemají uzavřeny dobré smlouvy s hlavními dodavateli na trhu. Proto je mimořádně důležité, abychom dosáhli jisté transparentnosti trhu nemůžeme využívat finanční nástroje tak, aby z nich neměli evropští občané prospěch. Samozřejmě v určitých částech Evropy je energetická chudoba minimálně v určitých společenských skupinách je tato chudoba a my bychom měli také těmto lidem umožnit přístup k energii. Tady musí existovat jistá solidarita a musíme se všichni snažit o překonání této propasti. A pokud se týče energetického mixu, já se nedomnívám, že by bylo dobré a předepisovat, jaký energetický mix mají jednotlivé členské státy mít. Myslím si, že byste přímo popíchli protest a také by to vedlo k, k různým stížnostem. Podíváme-li se na současnou situaci v jednotlivých členských státech, tak vidíme, že na pořadu dne je jaderná energetika, o které se diko, diskutuje o disk o jaderné energii se diskutuje velice naléhavě a společnost je rozdělená, takže by bylo špatné, kdyby strategický plán předepisoval strukturu energetického mixu jednotlivým členským státům. Já se však nedomnívám, že eh, jaderná energetika je tou dobrou volbou. My máme hodně jaderné energie a proto bychom se měli zaměřit na dezertifikaci. A to by mělo být na členských státech. Pan kolega Henen. Merci, Děkuji, pane předsedo. Bez eh, hlasů, které jsou proti, by diskuse byla nudná. Budeme proti nutnosti nové strategie a energetická, energetické společenství. Budeme pro něco, o čem nebudeme vědět vlastně, co je obsahem u energetického společenství a strategie. Energetické výzvy, kterým bude čelit Evropská unie, jsou obrovské. Týká se to energetické nezávislosti, energetické nabídky, která bude spolehlivá, levná, dostupná, bude splňovat všechny požadavky a je třeba řešit i změny klimatu, abychom čelili energetickým špičkám. Ta, tyto výzvy jsou uměrné neúspěchům a jediná věc, která, kterou zde slyšíme, je privatizace, konkurence a výsledkem byla dražší energie a méně spolehlivá energie pro uživatele a podstatné zisky pro finanční trhy zorganizovali jsme skutečně vyloupení tohoto bohatství ve jménu osobního zisku, aniž bychom vyřešili deficit v oblasti energetiky, který byl zaznamenán na různých místech. A tato politika je urážkou inteligence, ale také je průmyslově velmi nebezpečná, pokud je o bezpečnost. Zejména z hlediska jaderné směru, protože vznikají nepřípustné typy chování, které vlastně způsobují, že je nabídka nedostatečná, aby se zvýšila cena. Erare humanum est, perseverare diabolicum. Problém je, že my skutečně pokračujeme a ještě věci zhoršujeme. Jak postupovat? Měli bychom zrušit všechny směrnice o jednotném trhu energie vytvořit integrované podniky a znárodnit je a vyvlastnit majitele, jejichž jedinou zásluhou bylo důsledně lobovat v Evropské komisi. Otevřít pole působnosti na oblast vody a odpadu a vytvořit Evropskou agenturu pro vytvoření společných evropských prostředků v oblasti energetiky, odpadu a vody. A takto se podaří konečně reagovat na potřeby evropských spotřebitelů. Eh, Pan Kryč, doufám, že jsem to správně vyslovil. Pane předsedo, chtěl bych říci následující. Pro mě jsou důležité zvláště dva faktory v této zprávě. Ta zpráva otevírá diskuzi o energetické politice až do roku 2020. Úkol je velmi komplikovaný, a paní Kolarská Bobinská ho se zmocnila velmi dobře. A to je třeba zdůraznit a gratuluji paní zpravodajce. O co jde? Jde o stanovení solidarity v energetické oblasti, a to na základě Lisabonské smlouvy. Zdůrazňuje se také skutečnost, že energetická politika musí sloužit určitému účelu, musí sloužit občanům a spotřebitelům. A v oblasti energetiky v Evropské unii mají občané zvlášť zájem, o tuto politiku a mají zájem o opatření, ke kterým sahají evropské instituce, včetně Evropského parlamentu, protože to se projeví také v jejich eh, peněžence, která bude tluščí anebo méně tlustá. Musíme vyslat signály z Evropského parlamentu. Chci vás upozornit na to, že musí existovat určité tlak na diverzifikaci energetických zdrojů. Ale zároveň také na směr jednotlivých ropovodů, a plynovodů, jako například eh, Nabuka a nebo terminálu se skapalněným plynem. Jedná se také o hledání nových energetických strojů v členských státech. To vše je zvláště důležité a bude to znamenat eh, stanovení určitých výhýbek pro následující desetiletí. Já vám děkuji za to, že jste vyzdvihla také specifika jednotlivých členských států. Některé z nich se soustředí na uhlí, jiné se soustředí na nukleární energii, na energii z jádra. Situace není taková, že by to bylo vše jednoznačné na základě diskuze, kterou jsme vedli v tomto sále. Proces rekonstrukce energetických zdrojů, hlavně v oblasti elektřiny, trvá určitou dobu a bude trvat i nadále. A je spojený také se společenským souhlasem. Pan Vidal Quadras jasně řekl, že by bylo vhodné, abychom se zřekli některých pozměňovacích návrhů, které jsou příliš optimistické. Pan Vidal Quadras dokonce řekl utopické, ale takto silný výraz bych nepoužil. Myslím si, že práce paní Kolarské Vobinské by to takto ulehčilo. A cílem této zprávy by mělo být vypracování společné energetické politiky. To je ten okamžik, který bychom měli pozitivně vyzdvihnout. Musíme udělat vše pro to, aby konečné výsledky této práce se také e, prorazí v praxi. Děkuji a teď předám slovo paní Kolárské Bobinské, prosím. Mm. Bardzo dziękuję, e, bardzo krótko. E, já e, budu hovořit velmi stručně. Děkuji vám za udělení slova. Dnešní diskuze eh, má skutečně velkou hodnotu. Zatím jsme ještě nehovořili příliš o strategických cílech a energetické budoucnosti Evropské unie. My máme k dispozici zprávu Evropské komise, která je v skutku dobrou zprávou. V této zprávě je načrtne to čtyři či pět nejdůležitějších cílů. A měli bychom se soustředit právě na tyto cíle. Nesouhlasím s tím kolegou, který řekl, že musíme být všichni zajedno. To by bylo příliš jednoduché. My máme určité překážky, které musíme překonat, takže musíme konat. My se nacházíme v období po Lisabonské smlouvě, což znamená, že nezávisle na příslušnosti ke stranám či frakcím musíme jasně dokázat, že všichni máme zájem na společné energetické politice. A naše dnešní debata to jasně dokázala. Návrh zprávy je kompromisem a bude kompromisem. Bude výsledkem společné práce. V tomto návrhu zprávy se nehovoří jenom o energetické solidaritě, ale hovoří se tady také o zájmech spotřebitelů v těch jednotlivých kompromisních pozměňovacích návrzích. Což je pro nás podstatné. A nyní k energii z jádra. My potřebujeme mix. A z toho důvodu se domnívám, že musíme docílit kompromisu. V Evropě máme co dočinění s různými situacemi a my musíme právě tyto rozdíly zohlednit. Některé země se teprve pozvolna odpoutávají od energie založené na uhlí a tudíž se domnívám, že energetický mix je nesmírně důležitý. Tato rozprava také ukázala, že existuje také vnější rámec energetické politiky. Já jsem o tom hovořila také ve zprávě. My chceme dosáhnout toho, co se nám zatím ještě nepodařilo, což znamená, že chceme mít synergie mezi vnitřní politikou, energetickou politikou EU a mezi vnější politikou EU. Když chceme dosáhnout spojeného společného trhu a když chceme mít propojení sítí, tak je zapotřebí zdůrazňovat také tento vnější aspekt. I nadále budeme spolupracovat. Všichni děkuji vám za vaše připomínky, děkuji vám za vaše diskuzi, která byla nesmírně zajímavá. Děkuji vám také. Chtěl bych eh, poukázat na to, že ta diskuze eh, trvala poněkud déle, za prvé. Za druhé, Dovolte, abych učinil také dvě nebo tři eh, připomínky. Kolega eh, Tomes ten musel bohužel odejít, ale hovořil konkrétně ku mně. V tom pozměňovacím návrhu nejde o to, abychom spozdili přeskum konkurenceschopnosti, ale jedná se o to, kdy nazraje správný okamžik k tomu přeskumu, který ukáže změnu situace. A u posledního balíčku o vnitřním trhu jsme měli určitý e, přeskum, který vůbec nezohledňoval novou realitu. Já si myslím, že nemá cenu e, nechat realitu stranou a provádět přeskum. E, v roce 1112 má dojít k implementaci a 2012 tedy těžko řekneme, jaké dopady to vše bude mít. Musíme mít dispozici napřed jeden až dva roky, očekávat výsledky, po implementaci a teprve potom provádět přeskum. Když chceme pracovat správně, tak musíme právě postupovat tímto způsobem. Naposledy jsme se dohadovali o tom, zda skutečně ty podklady, které jsme měli, byly správné. Alespoň s komisí jsme o tom hovořili. Ty, co hovořili na téma atomová energie, tak nehovořili v tom smyslu, že všechny členské státy musí mít energii z jádra a nemůžeme také nikomu eh, předepísovat, zda bude používat pouze obnovitelné energie. Ale ano, tady je to vlastně jediná výjimka. Ale nemůžeme předpisovat třeba energii z juhlí. Pan kolega Svoboda jasně řekl, že co se týče jádra, tak jednotlivé členské státy mají možnost atomovou energii využívat. Ale není to žádný předpis. V žádném případě to není žádný předpis. Myslím si, že kolega Svoboda to také určitě takto nemyslel. A Teď se podíváme na další bod, to je bod číslo 5. O, o co jde? Jde o změnu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohled nad trhem. Paní kolegyně Lara Komi eh, bude mít, dostane slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, budeme hovořit o této zprávě z vlastní iniciativy, která vychází ze zprávy výboru IMCO o obecné bezpečnosti výrobků. Dnes eh, máme první výměnu názoru, takže chci představit celkový kontext této záležitosti. Směrnice, o kterou se jedná 95-2001, eh, má, měla být uvedena v praxi v roce 2004. Komise v lednu 2009 eh, zveřejnila sdělení o revizi směrnice a o jejím naplňování a také seznámila s současným stavem, analyzovala hlavní potíže, které byly zjištěny. Transpozice směrnice 95-2001 v členských státech vzhledem k tomu, že umožňuje určitý manévrovací prostor v každém členském státě, tato transpozice nebyla jednotná a je třeba situaci korigovat na úrovni členských států. A o aplikaci této směrnice byly zaznamenány některé problémy související s působností a s bezpečností některých výrobků. Máme tedy problém v oblasti ratifikace a aplikace příslušných norem. Trh se velmi vyvinul v posledních letech a komise zahájila konzultace, aby ověřila, zda je vhodné nebo ne přistoupit k revizi. Článek 40 nařízení 765 z roku 2008 předpokládá, že komise předloží e, zprávu do září 2013 o systému dohledu na trhu. Já nyní naznačím body, které jsou problematické ve zprávě, kterou sledujeme. Jde o kritéria, na základě nichž stanovíme bezpečnost nebo nebezpečnost výrobku. Článek 3 směrnice, kde je upraveno, jak můžeme rozpoznat, že je výrobek bezpečný. Kromě toho je tu i aspekt eh, dohledatelnosti, stopovatelnosti. Je to nezbytný prvek. Směrnice předpokládá v článku 5 obecnou povinnost eh, pro výrobce poskytnout informace, které jsou nezbytné pro to, aby bylo možné zajistit eh, původ výrobku, definovat samotného výrobce a příslušné odkazy na výrobní technologii. Je zásadní, aby spotřebitel měl celkovou představu o technologii výroby. Článek 11 ukládá členským státům oznámit Evropské komisi opatření, která směřují k omezení nebo zamezení uvedení na trh nebezpečných výrobků. Čtvrtý bod, který je významný, se týká pro procedury, která má být využita komisí v případě že se na to vyskytnou nebezpečné výrobky, to je článek 13 směrnice. Situace se v členských státech liší a domnívám se, že revize směrnice je nezbytná. Kromě toho je třeba také definovat řešení, která budou společná, tak, aby komise členské státy mohly pracovat na jedné rovině. A další prvky by měly být ty v úvahu. Já mám v úmyslu pracovat tímto směrem. Směrnice vytvořila určitý systém dohledu nad trhem. Je to tzv. RABEX, který dle mého soudu by měl být posílen, protože je to velmi dobrý nástroj, spotřebitelé jej využívají a průmysl rovněž. A je možné takto zjistit, které výrobky jsou bezpečné a které méně bezpečné. Měl by být také zdokonalen systém normalizace a mm, je tu specifický mandát, který komise požaduje po normalizačních úřadech. Výbor IMCO, kde jsem byla s Čínovou zpravodajkou za EPP, proběhla rozprava o otázce normalizace. A to se týká také určitých hlavních směrů určených pro komisi. Zdokonalení některých normalizačních postupů by mělo umožnit, umožnit pozitivní dopad na tuto směrnici, která se týká obecné bezpečnosti výrobků. Chtěla bych vás seznámit s některými úvahami. Za prvé bychom měli zamezit eh, zdvojování to je největší riziko zdvojování směrnic, které nejsou identické, ale občas se překrývají, týkající se stejných oblastí, například směrnice o hračkách. Směrnice o hračkách má určitou působnost, ale také se překrývá se směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků. Bylo by dobré zamezit eh, vytváření zmatku a nejasností při překrývání se vzájemně těchto předpisů. A proto bychom měli usilovat o zjednodušení, o pozitivní přístup pro malé a střední podniky. Musíme dbát jejich zájmu, musíme jim dávat možnost vyrábět bezpečné výrobky, aniž by tyto podniky musely vynakládat značné náklady, pokud jde o testování bezpečnosti. Další věc byla zmíněna, to se týká jednotnější legislativy. Chtěla jsem být eh, stručná, chtěla jsem zhrnout tedy hlavní věci. rozprava k prvnímu bodu trvala velmi dlouho a jsem v dispozici, abych byla v kontaktu s, se stínovými zpravodaji a Chci vědět, jak zlepšit situaci, aby byla lepší obecná bezpečnost výrobků. Děkuji vám za tuto poznámku, kolega Pitikov. Děkuji, eh, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj své frakce bych chtěl vyzdvihnout několik bodů. Z našeho hlediska se jedná především o pět bodů. Za prvé, musíme se zabývat otázkou, proč dozorové orgány nad trhem v podstatě nefungovaly. A proč nefungovaly? Z jakého důvodu? A jak můžeme zlepšit jejich fungování? Za druhé, jsme proto, aby skutečně došlo k certifikaci nezávislé certifikaci třetí stranou. Za třetí se jedná o lepší dosledovatelnost výrobků a postupů, hlavně u nebezpečných výrobků. Za čtvrté, z našeho hlediska ANEK a BUC publikovali některé záležitosti v tom směru, jak bychom mohli být aktivnější v případě zdravotních rizik a jak můžeme zabránit tomu, aby standardizované procedury netrvaly příliš dlouho. A za páté, v souvislosti s normalizací, jsme proto, aby existoval postup fast track tak, abychom ty jednotlivé postupy zkrátili. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Je tady někdo z komise, kdo by chtěl něco doplnit? Prosím. Dobře, takže teď přejdeme k dalšímu bodu. Inovativní financování na globální a evropské úrovni. Prosím kolega Marinesku, aby se i hned chopil slova. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise navrhuje tři oblasti, kde je třeba nalézt inovativní zdroje klimatické změny, rozvojová politika a finanční výzvy. A nástroje v inovativního financování musí mít za cíl zajistit finanční stabilitu a současně poskytovat impulzy ekonomickému růstu. Tyto nástroje, které mají za cíl pouze finanční stabilitu, mají negativní středně a dlouhodobé dopady. A no, inovativní nástroje, které řeší klimatické změny, se musí týkat dvou cílů zavádět eh, středně a dlouhodobé chování, které směřuje k redukci emisí CO2 a zvýšit veřejné příjmy. Jako prvotní cíl musíme zdůraznit eh, motivační fiskální opatření a redukci tedy CO2. Víme všichni, že Evropská unie prochází ekonomickou krizí a řešením by mohlo být vyřešení současné energetické krize. A já jsem, nav, já jsem navrhl doplnění energetické účinnosti ke třem oblastem navržený Evropskou komisí. Nalézt finanční zdroje a investovat je do energetické infrastruktury je klíčové pro vybřednutí z ekonomické krize obecně. Zavádění zdanění uhlíku v jednotlivých členských státech je velmi důležité. Zdanění, různé zdanění uhlíku by představilo riziko pro konkurenceschopnost na jednotném trhu a mohlo by být v rozporu se systémem obchodování s povolenkami. Komise musí najít nástroje pro zdanění uhlíku i v oblastech, které nej, nespadá pod ETS. A část příjmů se zdanění této oblasti má být použito pro opatření pro snížení emisí CO2 a pro zlepšení infrastruktury v oblasti energetiky. Komise má analyzovat potenciál nevyčerpaných prostředků ze zdrojů Evropské unie, protože tyto mohou představovat významné zdroje pro projekty energetické účinnosti. Zdanění finančních transakcí by nemělo škodit konkurenceschopnosti evropského průmyslu a musíme přikládat veškerý význam převodu prostředků z této daně na jiné oblasti. A proč nepřevádět přímo spotřebitelům? Myslím, že bychom měli navrhnout i využívání eurobondů. Děkuji vám. Dankeschön, Rode als erster. Rode jako další. Generally... Děkuji. Já obecně podporuji návrh stanoviska, neboť je vyvážené. Já nejsem proti základnímu principu používat daňový systém, systém poplatku ve vztahu k fosilním systému, ale také musíme brát v potaz otázky konkurence, které jsou ve vazbě k zdanění a také alokace či účelové využívání příjmů nestanoví pouze úplně nové principy, ale je to také velice problematická záležitost. Já si myslím, že by bylo strašně složité toto protlačit radou, že bychom měli přímo účelově stanovit využívání e, příjmu pro určité cíle či potřeby. A ještě se chci vyjádřit k finanční stabilitě a také k financování. Tyto dvě věci nemají co dočinění s chartou. Je, jsou to úplně jiné nástroje, které se používají, když se hovoří o finanční stabilitě a o způsobu, jak nalézt dodatečné prostředky pro rozpočet. Já se nedomnívám, že tyto dvě věci by měly být zmíněny ve stejném dokumentu. Děkuji. Tak. Paní Ford, děkuji. I já, já jsem také členkou výboru ECON. To je oblast, kde kdy vám mohu také říci nejnovější novinky o inovativním financování. My potřebujeme především financovat infrastrukturu po strategii 2020, nejenom v energetice, ale také v digitální ekonomice a také v oblasti výzkumu a inovací. Já jsem v minulosti také pracovala ve financování projektu a myslím si, že nejlépe je motivovat a využívat veřejné i soukromé peníze na financování velkých projektů. Včera výbor Econ měl slyšení s EIB a my jsme se dozvěděli také něco o dluhopisech na projekty, o čem hovořil pan Barroso ve svém posledním projektu. Nebylo nám, nedostali jsme detaily, ale EIB společně s komisí chce, aby se využívalo eh, více financování a, a chtě, chtějí také vytvořit nové nástroje, kde by byly využity eh, veřejné peníze tak, aby byly podpořeni soukromí investoři, aby poskytli své peníze. Takže by se tady používaly různé například sekuritizace a podobně, ale chci varovat, že přesně ty tyto finanční nástroje byly zneužity a vedly k finanční a bankovní krizi. To znamená, že musíme být op opatrní při využívání takovýchto struktur, když budeme iniciovat a také podněcovat veřejné i soukromé finanční zdroje. My bychom se tímto měli zabývat, ale také musíme zabezpečit, aby takovéto struktury byly transparentní, tak také byly tam určité limity, prováděla se řádná kontrola a byly také stanoveny odpovědné orgány, protože my jsme dostali zprávu od EIB, a byli jsme překvapeni, že se odehrálo již tolik diskuzí, aniž by bylo konzultováno s parlamentem. Takže u financování energetických infrastruktur musíme postupovat obezřetně. Bylo by dobré také získat si eh, k těmto druhům investic i nástroj průmyslu my podporujeme uhlíkové daně, daně z uhlíku, my je máme již dlouho a myslím si, že bychom si v této oblasti měli také vyměňovat naše nejlepší zkušenosti a také naši nejlepší praxi. Děkuji. Nyní mám ještě čtyři přihlášky o slovo. Prosím, aby se všichni vyjadřovali stručně. Pan Žadů. Děkuji, pane předsedu. Děkuji kolegyni, kolegovi Marineskovi za návrh eh, stanoviska. Několik eh, komentářů. Podporujeme zpravodaje, když říká, že třeba rozšířit eh, uhlíkovou daň že je třeba se pokoušet maximálně o evropskou koordinaci v této oblasti, je třeba nalézt správnou rovnováhu, evropskou koordinaci, harmonizaci v oblasti uhlíkové daně. To je samozřejmě cílem, ale ne členským státům, aby šli předu pokud se chtějí ujmout vedení v této oblasti. Když některé země se pustí dopředu, tak eh, dospěme rychleji k harmonizaci. A také chceme předložit pozměňovací návrh týkající se revize směrnice o zdanění energie. I zde je prostředek pro změnu obsahu. Tam by také měl být uhlíkový prvek zabudován. A měli bychom být schopni nalézt zdroje financování. Otázka ETS. Existoval evropský závazek, aby 50 z výnosů z dražeb bylo určeno na klimatické změny. Takže je důležité připomenout tento prvek. A samozřejmě jistá otázka, když se hovoří o dražbách kvót, jde o ty alokace, které jsou bezplatné. Myslíme si, že systém bezplatné alokace není nejefektivnější, ať už z hlediska příjmů, ale také jako forma ochrany průmyslu před ztrátami konkurenceschopnosti z hlediska uniku emisí CO2. Takže, jak navrhla komise, je třeba navrhnout mechanismus pro zahrnutí uhlíku a další systémy, které by chránily evropské podniky, ty podniky, které jsou skutečně ohroženy, pokud Evropa bude z hlediska klimatu ambiciózní. A ještě bychom mohli doplnit do forem eh, novátorského financování eh, výdaje. Víme, že existují velké výdaje, pokud jde o podporu fosilních paliv. Přestat s těmito výdaji, jak požaduje Evropský parlament a G8, i to by byl zdroj financování. Konečně komisa, to je pozitivní. Evropa zapojí letectví do obchodování s kvotami. To umožní z, zvýšit výnos z dražeb a buď v rámci ETS nebo na půdě mezinárodní smlouvy bychom měli i námořní dopravu zapojit. I to by umožnilo získat finanční zdroje. Děkuji, předložené příslušné pozměňovací návrhy. Kolega Padá jako další. täna arvamuse koostajad heade ettepanekute eest ja nõustun suurema osa ettepanekutega, aga mul on ka Já souhlasím s většinou návrhu, ale mám vlastní podněty. Naše politická strana projednávala uhlíkové daně. A já jsem přesvědčen, že komise by měla analyzovat dopad této daně a potom předložit návrh celoevropské uhlíkové daně. ETS a uhlíková daň se vzájemně nevylučují, nýbrž doplňují. Všichni si pamatují, že klimatický balíček schválený v roce 2008 zahrnuje sdílení břemene a všechny členské státy na sebe vzaly příslušné závazky podle tohoto ustanovení. Domnívám se, že co evropská uhlíková daň by pomohla členským státům se vyrovnat s těmito závazky. Pokud bude existovat celoevropský koordinovaný přístup, a také zavedení zásady znečišťovatel platí, v budoucnosti by to mohlo pomoci omezit další daně a také snížit eh, cenu práce. A to by také zvýšilo evropskou konkurenceschopnost. Rovněž souhlasím s eh, navrhovatelem stanoviska, že bychom se měli soustředit na koordinovaný přístup, protože to je nejprospěšnější přístup pro Evropskou unii ale měli bychom určitě neměli bychom trestat ty členské státy, které zde podnikly vlastní kroky. Předložím některé pozměňovací návrhy, například o zelených eurobondech, které by měly vyřešit specifické problémy. A myslím, že bychom měli také analyzovat myšlenku Evropské zelené banky, tyto náměty by nám mohly pomoci v oblasti inovativního financování. Kolega Kelly. Kolega, Kolega Kelly, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Chci říct, že nejsem členem, jsem náhradníkem v tomto výboru, děkuji za... Já bych, chtěl bych, chtěl bych být členem a věřím, že se stanu členem. Chci poděkovat panu Marneskovi za jeho komentáře a zprávu. Je to velmi rozumné a myslím, že klíčové zde je inovativní. Není možné pokračovat dělat stejné věci a věřit v nové výsledky. Nová opatření jsou klíčová. Celá řada věcí je třeba udělat. Měli bychom přesvědčit členské státy a občany obecně, že je žádoucí mít větší zdroje financování pro Evropskou unii a řada kroků je přijímána snižování klimatických změn, rozvoj evropských sítí, obnovitelné zdroje energie a z hlediska recese a ponaučení z recese je třeba podporovat nové tržní úřady, které dolížejí na bankovnictví a finanční trhy. Je třeba, aby zazněla jasná zpráva 1,2 evropského HDP. A našem, tedy růst představuje 1,2 HDP a my musíme jednat nově, abychom tento růst zvýšili. A představa eurobondu je asi nejpřijatelnější v této fázi. A já bych uvítal, aby tento proces úvahy a rozvoj v této oblasti a schválení, aby to všechno bylo nyní urychleno. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Financování v takovémto období je velmi důležité a z toho důvodu poděkuji panu Marineskovi, protože si myslím, že se skutečně strefil do toho pravého ořechového. Musíme se zabývat akcemi a výsledek z těch akcí by měl být potom použit tam, kde bude použit nejlépe, což znamená eh, v průmyslu. A kdo nebude platit, nebudou platit konkurenti, kteří žijí mimo Evropy. Když budeme zdaňovat eh, vnitřně v Evropě, tak to znamená, že to bude asi lepší, protože by to přispělo ke eh, konkurenceschopnosti Evropy. Já si myslím, že bychom mohli zavést také zdanění tzv. konečných zákazníků. To by skutečně povedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. To byl první bod. A druhý bod je daň z finančních transakcí. Tady se jedná o deriváty, jedná se o takové velké části, eh, které se nachází na trhu bez jakéhokoliv zajištění. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak tyto deriváty by mohly být eh, lepší, protože to by přispělo ke stabilizaci evropských trhů. Děkuji. Pan Rostek. Děkuji, pane předsedo. Zítra budeme hovořit o průmyslové politice v Evropě a nutně budeme hovořit o financování a o financování inovací. To je téma, o kterém teď hovoříme. A je to zejména důležité, protože víme, že evropský rozpočet se nezvyšuje a zvýšení není v blízké budoucnosti naplánováno. Takže musíme definovat priority. A proto potřebujeme novátorský přístup k financování. Měli bychom být konzistentní a to je správně řečeno v návrhu tohoto stanoviska. A to není možné řešit na národní úrovni, protože bychom vytvářeli nerovnováhu a nebude možné hovořit o evropské průmyslové politice, pokud se neschodneme na metodách financování. Ale měli bychom posílit konkurenceschopnost evropského hospodářství. A záměry a úvahy o uhlíkové daně z tohoto hlediska jsou zajímavé. To bychom měli rozpracovat. Měli bychom přinutit Evropskou komisi, aby nám předložila návrhy. Potřebujeme, pokud se nám to nepodaří, tak budeme potřebovat politiku založenou na reciprocitě. Protože jakmile existují opatření pro snížení emisí CO2, tak to má dopad a tato opatření musí být schválena celosvětové úrovni, protože pokud pouze Evropa podnikne tyto kroky, tak budeme stále narážet na problémy s konkurenceschopností ekonomiky. Takže politika reciprocity může předpokládat zahrnutí tedy převodu uhlíku na hranicích a to je možnost, kterou bychom měli zkoumat. Tady existují zajímavé možnosti, které skutečně mají souvislost s evropskou ekonomikou a s evropskou průmyslovou politikou. Děkuji. Merci beaucoup. Mar- Monsieur Marinescu. Děkuji, pan Marinescu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji děkuji kolegům za jejich připomínky. Já se chci vyjádřit k účelovému využívání eh, finančních prostředků. Já si dovedu představit, že o tom se strhne velká debata, protože každý stát si přeje mít tyto příjmy ve svém rozpočtu a nakládat s nimi, jak bude chtít. Ale chci vám dát jeden příklad. Jestliže uvalíte daň za emise CO2 na letadla, na lety, tak nebylo by dobré, aby část těchto peněz se také využívala na vývoj a rozvoj nových eh, motorů, tak aby se snížily emise. Tak to je asi všechno. Děkuji. Merci beaucoup. Das zur Information. Děkuji. Takže lhůta pro posměvací návrh je 12. října poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu číslo 7 a to je známá otázka dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. A navrh navrhovatel je pan Daniel Kaspary. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. V roce 2007 zmocnila Rada Evropskou komisi zahájit jednání s Korejskou republikou o volném obchodu. Trvalo to dva roky a tato dohoda byla parafována. Podle Lisabonské smlouvy má Evropský parlament nové pravomoci v zahraniční politice, to znamená, že dohoda jako první obchodní dohoda, než vstoupí v platnost definitivně, musí také být odsouhlasena parlamentem. Nemusím vám říci, že zahraniční obchod e, jsou velice důležitým zdrojem pro růst a zaměstnanost v Evropské unii, protože všechno exportní podniky, jí eh, asi 10 veškeré zaměstnanosti závisí na exportu. V některých zemí eh, v oblastech je to konce 50 A také E, díky volnému obchodu stoupnou evropské e, exporty do Koreje až o 82%, korejský export stoupne do EU o 38%, pro to, že budou odstraněny tarifní překážky. Pokud se týče zemědělských výrobků, tak tady odpadnou cla do výše 1,3 miliardy euro za rok a toto bude mít přímé dopady na růst a zemědělství. Pro Evropskou unii vznikne nový trh až do výše 19 miliard euro. A proto si myslím, že my jsme pozitivně nakloněni k této dohodě. Většina průmyslových odvětví, od chemického průmyslu, zemědělského průmyslu, strojírenství a další odvětví se také pozitivně vyjádřili k tomu, to, k této dohodě. Potom je tady automobilové odvětví, které s tím mají potíže, nejsou to dodavatelé, kteří by s tím měli potíže, ale automobilky jako takové a právě proto hodláme ty to, toto ošetřit doložkou, takže exporty z Koreje do EU pokud by tedy eh, do automobilů drasticky stoupnul, potom začnou platit ochranné doložky a podmínky. A já se domnívám, že tato tato zpráva již prošla prvním čtením v Evropském parlamentu a já se domnívám, že tato zpráva také zohlednila veškeré pochybnosti ze strany automobilek. Máme před sebou ratifikaci dohodu. Já jako zpravodaj navrhuji, aby náš výbor doporučil výboru pro zahraniční obchod ratifikaci této dohody, ale potom druhý krok, který je pro nás důležitý v parlamentu, to je otázka ochranných doložek. Zde bychom se měli snažit snažit dospět k řešení v prvním čtení. My jsme v parlamentu odhlasovali všechny pozňovací návrhy, to znamená, my máme parlamentní pozici pro jednání s radou a komisí a já jsem přesvědčen o tom, že tady tato jednání budou letos ještě dokončena. Děkuji. Pan Kelly se přihlásil. Uh, uh, Děkuji panu Kasperemu za jeho kvalitní práci. Mám jenom otázku. Zmínil kolektivně prospěch pro zemědělství a průmysl z, z dohody o volném obchodu s Koreou, kterou mimochodem vítám. Myslím, že to je dobrá dohoda. Mohl by nějakým způsobem uh, uvést eh, výhody pro evropské zemědělství. Zatím je to tak trošku horký brambor. A uvítal bych, kdyby se soustředil na zemědělství oproti průmyslu a aspoň to takto postavil vlastně proti sobě. Děkuji. Kolega Marinescu. <coughs> Mulțumesc, domnule eh, președinte. Sunt absolut de acord cu tot ce a spus colegul. Eh, eh. Děkuji, naprosto souhlasím se vším, co zaznělo z úst pana Kaspariho, včetně toho, že tato dohoda vyvolala velké diskuse, zejména v automobilovém průmyslu je jasné, že není mnoho, co můžeme říci, je to pouze konzultativní stanovisko, ano či ne. Nemáme možnost dohodu nějak měnit, ale svým způsobem bych chtěl, abychom dospěli k posílení stanoviska parlamentu. Měli bychom zdůraznit význam mechanismu, který by zajistil ochranu v případě, že by se příliš zvýšil dovoz v některých oblastech, a to konkrétně u malých vozů. Současně si myslím, že Evropská komise by měla poskytnout ujištění, že nařízení týkající se CO2 v Koreji nebude vyvolávat další povinnosti u vývozu z EU. A tady mám na mysli vývoz eh, osobních automobilů. Abychom nevytvořili non-tariff barrier pro obchod. Kromě toho je vyjednávána nová dohoda mezi Koreou a USA. Je třeba se ujistit, že veškeré výhody poskytnuté Koreou Spojeným státům budou rovněž poskytnuty Evropské unii následně. Děkuji. Kolegyně Děkuji. Mnohé z toho, co jsem chtěla říct, já již řečeno bylo. Je to první z dohod o volném obchodu, které budou následovat a já plně souhlasím s výhodami, které to přinese a musíme především také dbát na to, aby to byla globální dohoda. Zdá se, že je zvláštní, že jsme pouze konzultováni v tomto procesu. Já souhlasím s panem Sturdym, který se zabývá touto tematikou v jiném výboru a je nutné, abychom měli ochranné doložky pro průmysl. A je také z zajímavé slyšet o tom, že e, automobilový průmysl v této souvislosti by chtěl například e, relokovat svůj průmysl. A my bychom si také měli uvědomit, že existují jak tarifní, tak i netarifní bariéry. Parlament musí sehrát velice důležitou roli a musí zabezpečit, aby ochranné doložky pro evropský průmysl byly velice rychle spuštěny. Takže jde také důležité, aby tyto ochranné doložky dobře fungovaly. Pan kolega Gaspar ještě jednou. Uh, Možná ještě jednou bych chtěl reagovat na otázky. První otázka se týkala zemědělství. My tam máme drastické snížení cel, trh se otevře, protože cela budou často odstraněna a také odpadne hodně netarifních překážek. Například od prvního dne dohody také clo na alkoholické nápoje se sníží na nulu. Jestliže myslím například na irskou whisky, tak tady je obrovský výrobní potenciál a právě proto tito eh, producenti a také vinaři jsou velice pro tuto dohodu. Za druhé, ano, u této dohody nemůžeme ji změnit, můžeme říci pouze ano nebo ne, ale já to vidím tady spíš uvolněně, protože na začátku, když zahá, byla zahájena jednání, tak Lisabonská smlouva ještě neexistovala. My jsme v této fázi měli jenom právo být vyslyšeni, neměli jsme právo do toho mluvit a před eh, zahájením jednání Evropský parlament schválil zprávu o Jižní Koreji a my jako Evropský parlament jsme také odevzdali své stanovisko k těmto jednání. A podíváme-li se dnes na text dohody a podíváme-li se na minulé požadavky parlamentu, pak zjistíme, že vlastně není jediný bod, kde by e, ten finální text nereagoval na naše minulé požadavky. A za druhé je také jasné, že u budoucích dohod my eh, evropský, jako Evropský parlament se budeme více projevovat a budeme mít také závazné stanovisko k ochranným doložkám. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co Evropský parlament v prvním čtení schválil o ochranných doložkách, to je velice dobré a právě veškeré pochybnosti a námitky, eh, eh, automobilového průmyslu byly zohledněny. Pokud pokud by se zvedl velký příliv, by došlo k velkému přílivu malých aut z Koreje do Evropy, pak mohou být cla opět uvalena a my tady můžeme také na pomoci a myslím si, že tento ochranný mechanismus se v praxi osvědčí a bude to také lakmusový test a uvidíme, jak to bude, neboť jestliže Korejci by neodstranili eh, netarifní překážky, potom se uvažuje o tom, že také dále budeme jednat o automobilovém průmyslu v Jižní Koreji a také jsme také komise velice intenzivně jedná s Korejci, protože oni také pocitují, že je to pro nás důležité, že Evropská rada také schválila to, že e, tato dohoda nezačne platit už od prvního první, ale až teprve od prvního sedmí. A toto nám dává možnost e, tlačit v tomto prvním poletí na Koreji, abychom viděli, jak vypadá návrh na CO2 protože Korejci také zjistili, že zde na to budeme tlačit, také bude toto vlastně lakmusovým text, testem, za prvé tedy CO2 a za druhé netarifní překážky, obchodní překážky. A já jsem také členem výboru pro zahraniční obchod a my se budeme snažit zabezpečit, aby ochranné doložky vstoupily v platnost v době, kdy vstoupí v platnost dohoda. Děkuji, děkuji vám za slovo. Ano, přeji vám hodně zdaru. Takže dostáváme se k dalšímu bodu, bod číslo 8. My jsme Tady toto je informativní schůzka o, týkající se o delegace parlamentu pro zprávu internetu. Té šéfka delegace byla paní Trautmann a ona nás krátce bude informovat o průběhu té, tohoto zasedání, až za chvilinku přijde. To je budou pár vteřinek. Tak těchto pár vteřinek ještě vyčkáme. Ist doch auch schön. Machen wir eine Pause. Tak si uděláme přestávečku. Ne, ne, ne. 16.15 Uhr, äh, 17.15 Uhr abgemacht. 17.15 by tady měla být. Bienvenue. Vítám vás. Máme zájem o to, Mon Dieu. Já to řeknu pro jistotu německy, <laughs> že francouzština je komplikovaným jazykem. Rádi bychom se dozvěděli novinky z toho pátého zasedání Fóra pro zprávu internetu od vás, paní Trantmanová. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Přicházím z jednání s rumunskými kolegy o problémech v oblasti tisku. Chtěla jsem rychle informovat jménem naší delegace EP, která byla početnější ve Vilniusu letos než v uplynulých letech. A fórum o zprávě internetu bylo zahájeno v Aténách, což je symbolické evropské město pro demokracii. A ukončili jsme to pětileté období, které bylo naplánováno pro ověření tohoto nového způsobu, jak řešit mezinárodní otázky v souvislosti s přístupem, bezpečností, rozvojem. A toto zasedání ve Vilniusu bylo symbolické a důležité. Mezi členy byla Pilar del Castillo, Teresa Ramaturel, Francisco Suza Wagner, Lambert van Nistelrooy, Sabin Verajen, Maria Badie Kučet, Alter Garcia Langas, Simon Balčitis, Nivel Garfin a Mark Schacke. Měli jsme několik bilaterálních jednání v souvislosti s Evropskou nadací pro internet. Jednali jsme zejména o úloze této nadace jakožto platformy pro organizace uvnitř národních parlamentů, kteří tvoří pracovní týmy s technickými experty a podniky a také nevládními organizacemi. Slyšeli jsme se a to bylo naplánováno s, s východoafrickými poslanci z Keni, Tanzánie a Ugandy. V Keni bude budoucí fórum pro zprávu internetu a rozhodli jsme se pro zahájení spolupráce s nimi, abychom projednali otázky, které by mohly být společné. A s kolegy z Litvy a na žádost východoafrických kolegů jsme zvolili téma jazykové diverzity a všech otázek, které s tím souvisejí. Rovněž jsme se sešli s britským poslanci, jako obvykle, velvyslanec USA, pan Verver, předseda představenstva pan Backström z ICANu a také polský ministr pro informační společnost, který připravuje předsednictví Unie. A také jsme se sešli s Mezinárodní obchodní komorou a zástupci občanské společnosti, kde jsme měli velmi plodné jednání. Pokud jde o jádro, Vajna Smáží sen koncem října rozhodne o pokračování či nepokračování tohoto fóra. Věříme, že odpověď bude kladná. Evropská unie jako celek komise skrze komisařku Cruz a Redingové a parlament skrze zprávu Susan Wagner a Rada volají po pokračování fora ve stejném otevřeném a vícestupňovém eh, formátu a věříme, že to bude institucionalizováno a vlastně by to byly takové spojené národy BIS. Jsme pro pružný model, ale je třeba, aby komise a belgické předsednictví dospěly ke schodě všech členských států. A takové rozhodnutí, a pokud takové rozhodnutí o koordinaci bude přijato, v Nairobi se bude konat budoucí jednání. Pokud je o témata, my jsme vlastně velmi blízko rozprav v našem parlamentu. Témata jako je ochrana dětí, bezpečnost a boj proti internetové kriminalitě, dostupnost internetu, to je významné téma, které bylo projednáváno během tohoto fóra. Cloud computing, téma svobody projevu, digitální inkluze a také jsme uspořádali eh, seminář, který byl hodně navštíven a kde byli, kde byli kolegové kolegyně Maria Badia Kučer vystoupila v druhé fázi. Já jsem moderovala první část a Janis se moderovala druhou část. Dnes patří k ředitelům UNESCO. Také jsme se zabývali interoperabilitou, neutralitou internetu, rádiovým spektrem a to, je, to jsou věci, které využijeme v našich jednáních. Vše, co jsme tedy nazbírali účastí na tomto fóru. Pokud jde o naše dojmy, vazba komise parlament ještě jednou dobře zafungovala a chci poděkovat všem, kteří k tomu přispěli za Evropskou komisi, zejména našemu přímému kontaktu Enrico Farty, ale jeho, i jeho kolegové, komisařka Cruz. A domníváme se, že do budoucnosti to bude ještě důležitější, pokud chceme mít větší doba během těchto výročních jednání. Kromě toho bylo trošku paradoxální, ale to jsme již zažili, jaké jsou rozdíly, pokud jde o přítomnost Evropanů a absence Američanů. My jsme zjistili významnou politickou institucionální mobilizaci komise, rada i Rada Evropy byla zastoupena, ale poměrně málo zástupců soukromého sektoru bylo přítomno. Diplomatický aspekt a průmyslový aspekt by měly být více vzaty v úvahu při přípravách budoucího fóra. A do budoucna budeme projednávat eh, naše zapojení do sítě Eurodic, síť Rady Evropy. A kromě toho je třeba mobilizovat Evropský parlament bok po boku Evropské komise. My jsme to již paní komisařce Kres sdělili, komise musí být angažována. A pane předsedo, domnívali jsme, že by bylo vhodné navrhnout ústní otázku Evropské komisi s rozpravou na témata, která mají mezinárodní dopad a také o otázkách, které jsou drahé výboru ITRE a které budou mít významný dopad na budoucnost, zejména internetová neutralita, také frekvenční spektrum, cloud computing, to vyvolává potíže průmyslu i zákonodárci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně. Má někdo nějaký dotaz ještě? Ne, děkuji vám ještě jednou za toto zprávu. V každém případě si vezmeme k srdci váš podnět, jak se dorozumíme také s koordinátory. Děkuji vám ještě jednou a to bylo vše pro dnešek. Za dvě minuty budou pokračovat koordinátoři. Děkuji.